Děkuji. Tak teď už na tlumočení funguje. Můžeme to zkusit. Eh, slyšíme se. Eh, slyšíte tlumočení? Tak dobré. Dobré, takže můžeme se znovu pustit do eh, práce. Máte před sebou pořad jednání a nevím eh, o žádných změnách, takže tím ho je eh, přijímám. Eh, Chtěla bych vás jako v rámci sdělení předsedkyně upozornit na jazykový režim a na to, že eh, zasedání je přenášeno po internetu. Teď se pustíme do hlasování. Nejdříve eh, budeme hlasovat o eh, návrhu stanoviska kolegy Sarvoma o stavu debaty o budoucnosti Evropy. Kolego Sarvamo, chcete si vzít slovo? Ne? Takže můžeme hlasovat. Dobrá.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 21. 21. To byla moje chyba, říká řečnice. Zamítnuto 22. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 23. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 24. Kde je pro? kdo je proti, kdo se a přijato 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti, kdo se zdržel, 25 uvěříme. Končím hlasování, zamítnuto. 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem nejsou žádné námetky. 31 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 32, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nebo přijato. 33, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 34, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Ve dvou částech. První část. Eh, ve třech částech. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, uh, přijato. Druhá část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme druhou část. Zamítnuto, myslím. Zamítnuto. Je to zamítnuto, omlouvám se.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 kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3, kde je pro, kde je proti, kdo s... to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 3. Já vůbec netuším, přímě řečeno. E, zamítnuto 4, e, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto 5, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 6, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 7, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 8, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 9, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 10, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 11, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto a nyní hlasujeme jmenovitě o celém a takto upraveném usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a 19 hlasy ku jednomu. Blahopřeji. Yeah. I call to the vote the draft opinion. Nyní se bude hlasovat eh, návrh usnesení pro ITRE naší zpravodajkou Martina Dlabajová. Jestli se hlasí o slovo nikoli, tak budeme hned hlasovat. Návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme to. Třicítku zkontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33. Několik 32 zkontrolujeme. Konec hlasování. Je to přijato. 34. Tedy 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Myslím, že to bylo přijato. Čtyřka byla přijata. Zkontrolujeme to. Takže zkontrolujeme čtyřku. Myslím, že to bylo eh, přijato. Ano, je to přijato. Návrh pět. pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest. pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm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 proti zdrželi se přijato, 15 pro, proti zdrželi se přijato, 37 pro, proti, můžeme to zkontrolovat, takže zkontrolujeme 37. Konec hlasování je to přijato. 38 pro, proti, můžeme to zkontrolovat, 38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 Končím hlasování. A je to přijato 20 k 0. Gratuluji zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o stanovisku pro M- ESF+. Spravodajem je pan Pirinský. Předsedkyně se omlouvá, máme tu eh, dvě stanoviska pro ITRE, takže opět zpravodajka paní Dlabajová nehlásí se o slovo, takže hlasujeme o tomto rámcovém programu. Eh, pozměňovací návrh 11 pro, proti, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Končím hlasování, je to přijato. 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zkontrolujeme to. Přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, přijato 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to zkontrolovat? 26 zkontrolujeme. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale zkontrolujeme to. 28 zkontrolujeme. Přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 32. Přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35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 Přijato. 41. 41 padá. Ale zkontrolujeme 42. Zkontrolujeme 42. Kontrolujeme 42, kdo ještě nehlasoval. Končím hlasování. Přijato. a tudíž 41 padá, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. 48, myslím, že to bylo schváleno. Ano, bylo to schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zkontrolujeme 52. Končím hlasování. Omlouvám se, bylo to příliš rychlé na mě. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme 53. Přijato. Omlouvám se, není to až tak jasné. Myslela jsem si to stejné, co jste právě připomenul. 54 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato. Zkontrolujeme ale 54. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro,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 a celé usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to jasně schváleno. Gratuluji zpravodajce. Teď budeme hlasovat eh, o návrhu stanovisku pro výbor EMPL ESF+, plus, pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, v této zprávě jsme navrhli poměrně širokou revizi toho, co navrhuje komise. Uvědomuji si, že možná kvůli nedostatku času a příležitosti vysvětlit dopodrobna. Zde mohou být otázky. A možná to nebude dostatečně jasné. Jak jste říkala, paní předsedkyně, když jsme předkládali tuto zprávu, je to opravdu velmi široký návrh ze strany komise. Já chápu, že zde může být eh, určitá nevůle podpořit naše návrhy. Hlasování to ukáže, ale já bych navrhl, aby to stanovisko bylo přijato a posláno výboru EMPL, protože vás mohu ujistit, že do této zprávy jsme vložili opravdu spoustu práce, všechno jsme ověřili, zkontrolovali s existujícími nařízeními i návrhy nařízení a textů, které budou upravovat příští programové období. A myslím si, že z toho důvodu je důležité, jak u tohoto návrhu, tak i u našeho stanoviska, aby se nestratilo. Takže bych opravdu poprosilo podporu pro toto stanovisko jako celek. Děkuji. Teď budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 104 byl stažen, takže pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, kompromis 1, Ověříme pozměňovací návrh 6. Ještě chybí jeden hlas. Končím ověření. A je to zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Můžeme to také ověřit. Kompromis 1. It is rejected. A je to zamítnuto. Bez mikrofonu. Mikro. No, no, mikro. No, no. No, no, no. There was a large majority. Byla zde opravdu široká většina pro. Pozměňovací návrh měl obrovskou většinu, kompromis jedné je zamítnut. Pozměňovací návrh 7, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Můžeme to ověřit? Pozměňovací návrh 7. It is rejected. Je to zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit 105? And it is rejected. A je to zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Já to ověřím. Kompromis 2. A je to přijato, omlouvám se. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Můžeme to ověřit? Můžeme ověřit pozměňovací návrh 10. A je to zamítnuto. 11. odpadá, 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. A hned to rovnou ověříme, abychom ušetřili čas. Protože Já to takto nevidím. Kompromis 3. Ještě pořád chybí jeden hlas. Děkuji. Je to přijato. 108. Kdo je pro? Odpada. Neodpada. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 110 a 11 odpadají, 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit? 13. Můžeme ověřit 13? Všichni se musí zapojit do hlasování. Je to zamítnuto. 14, kde je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 je staženo, 19 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 23 odpadá, to už jsme udělali, 118, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto, 117 pro? Ne, to taky odpadá, omlouvám se. Sto sedmnáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 25 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. pět je stažen. 119 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 26 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 je stažen. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 122 pro, proti, zdrželi se. Mělo by to být přijato, můžeme to ověřit, 122 It is adopted. Je to přijato. Omlouvám se, je to přijato opravdu širokou většinou. 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 125 pro, proti, zdrželi se přijato, 126 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro,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 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 staženo, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, pro, proti, zdrželi se přijato, 136 pro, proti,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 proti, zdrželi se, zamítnuto, tedy přijato 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 2, ověříme pozměňovací návrh 1, Končím ověření. A je to přijato, omlouvám se. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se. Je to přijato. 77 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Does there's somebody missing. Někdo chybí. Okay, the check is over. Končím ověření. A je to přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 odpadá, 79 pro, proti, zdrželi se. Je to zamítnuto, 80 pro, proti. Můžeme to ověřit? Můžeme ověřit 80? Končím ověření a je to zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti, můžeme ověřit 82. Končím ověření a je to přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 84 pro, proti. Ověříme 83? Ověříme 83. Check is over. Končím ověření. Je to přijato, mluvám se. 84. Kdo je pro?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 90, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 91 pro, proti. Můžeme to ověřit, 91. Ověřit 91. A je to zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, 93 pro, Proti? Musíme to ověřit. 93 ověřujeme. Je to přijato. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 95 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 96 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 97 pro. Proti? Můžeme to ověřit? 97. A je to zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to zamítnuté. Můžeme to ověřit. 103. 103. Ještě pořád chybějí dva. Je to přijato. Celé stanovisko takto pozměněné jmenovitě A je to přijato, blahopřeji zpravodaji. A teď budeme hlasovat o 22. Eh, 22 říká paní předsedkyně. 20 eh, k eh, jednomu a jeden se zdržel. Omlouvám se. A teď budeme hlasovat o, o stanovisku o fondu přizpůsobení se globalizaci. Jste připraveni? Začneme s pozměňovacím návrhem 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. 41. jedna. Zamítnuto. 42, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 43, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44 ve dvou částech, první část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Můžeme to ověřit. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale nejsem si jistá. to? Omlouvám se. Druhá část, kde je pro, kde je proti, kdo se držel a přijato. 45, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 46, kde je pro, kde je proti, a pan odpadá 47, kde je pro, kde je proti. A omlouvám se. 44. 34 bylo přijato. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Takže budeme hlasovat o 46. kde je pro? 35 bylo zamítnuto. 46, kde je pro? Kde je proti? Kdo se držel? Přijato. Potřebujeme jasnější hlasovací seznam. 47, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel?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 50, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 51, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 12, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Mělo by to být zamítnuto, ale uh, uvěříme. Ještě jeden nehlasoval. Ještě jeden nehlasoval. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 52, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, to 53, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověříme.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 Končím hlasování a je to zamítnuto, omlouvám se, to jsem neviděla. 58, eh, kde je pro, kde eh, eh, je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 59, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 60, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 61, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 62, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 15, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 63, kde je pro,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 66. Všichni jsou pro. A končím hlasování. Všichni jsou pro. 67, A kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto 68, kdo je pro. Ano, dobře, ověříme 17. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 68. kde eh, je proti, kdo se zdržel? Přijato 69. kde je pro? kde je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato 70. kde je pro? kde je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato 18. kde je pro? kde je proti, kdo se zdržel? Přijato 71. kde je pro? kde je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Bylo to zamítnuto. 78. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Je to asi tatáž většina. Chcete to ověřit? Dobrá. Takže ověříme 78. Je to stejná většina. 79 pro, proti, kdo se zdržel? to. Tak ten poslední byl odmítnut, teď je tohle bylo přijato, 22, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 80, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 81, kde je pro, kdo se zdržel, přijato, 82, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 83, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a zamítnuto, 23, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, mělo by to být zamítnuto, asi to bylo zamítnuto. 24, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 25, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 26, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 20, ano, ověříme to, 26, je to 11 k 11. Jeden chybí, to je důležité, všichni musí hlasovat, je to 11 k 11. 27, kde je pro,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 11, 11, dobře, můžeme si to ověřit. Jestli se bude účastnit, ta, ta, účastnit všichni, tak to bude 11, 11. No ale ne. Každopádně to bylo. Já jsem to jasně viděla. Aha. 35, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. To věříme. Zamítnout to. Jedna. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dva. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tři. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo... ověříme to. Myslím, že to bylo přijato. Bylo to přijato. A teď budeme hlasovat o celém eh, stanovisku eh, po jménech. Ještě jeden nehlasoval. Hlasoval jste se, nebo jste se hlasování, tak máte, musíte být na seznamu. Mario, hlasoval jsi? Dobře. Dobře, no tak se omlouvám, ale jeden nám chybí pořád. Teď už máme takže 19 ku 3. A nikdo se nezdržel. Blahopřeji panu Parňovi teď navrh eh, stanoviska o Interregu. Zpravodajem je pan Kohn. Eh, chcete si říct slovo? Takže se do toho můžeme pustit, jste připraveni. 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ano, ověříme třicítku. Je nás pořád 22, někdo chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? A uvěříme 33. Končím hlasování, tam dva, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 34. A dvojku také musíme ověřit. Já se omlouvám, neviděla jsem většinou. Končím hlasování. Zamítnuto. 34, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. 34. Stisni to tlačítko. Ještě jednou. Pořád dva chybí. Končím hlasování. Přijato. Tři. kde je pro? kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato čtyři. kde je pro? Čtyři. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato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 Končím hlasování. Zamítnuto. 10, kde je pro? 37, omlouvám se. 37, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 11, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Přijato 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mělo by to být přijato, ověřme. 40. Ověřme 40. Zamítnuto, volám se, 12, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, ověříme 12 také. Ověřujeme dvanáctku. Ještě nám chybí jedna karta. Přijato. 13, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 41, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 14, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověřujeme 14. Ověřme 14.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 Přijato. Kde je 50, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 15, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 16, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato 17, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 1, kde je pro, kde je proti. Ověříme pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh 1 ověřujeme. končíme hlasování. Přijato.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 přijato 19 hlasy ku jednomu. A teď eh, budeme hlasovat o posledním eh, dnešním eh, stanovisku. Je to stanovisko pro Jury a Libe, zpravodajem je pan De Jong. Pokud se nahlásí o slovo, tak začínáme 50. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme desítku. Ještě jeden hlas chybí. Zmáčkněte tlačítko.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato, 2 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme dvojku. Zkontrolujeme dvojku elektronicky. Hlasujeme o dvojce. Končím hlasování. Přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro,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 Zamítnuto. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme 36. Ne, tak je to schváleno. Promiňte, promiňte. Je to jasné. 36 je schválena. 5 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme pětku. Je to přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, pro 42 padá, takže 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, 44 pro, proti, zdrželi se, přijato, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se, přijato, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmičku zkontrolujeme. Přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 48 pro, proti, zdrželi se, přijato 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stanovisko jako celek, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. 19.1. gratuluji zpravodaji, mnohokrát děkujeme. Končím schůzi a uvidíme se příští týden v pondělí ve tři hodiny a budeme tam mít slyšení s paní Kretu, komisařkou pro regionální záležitosti. To se, to jsou ty naše...